vždy během takovýchto jednání komise bude parlament pravidelně informovat, eh, jakmile dojde k nějakému vývoji. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám, pane komisaři. De eh, Do konce debaty bylo, byly předloženy dva návrhy. Jeden návrh eh, výboru INTA a jeden návrh frakce zelených. Tím je tedy rozprava ukončena, hlasovat se bude zítra v 11 hodin 30 minut. Dámy a pánové, podle článku 62 části 4 jednacího řádu vám eh, sděluji, eh, že k ujednáním, která měla být přijata v hlasování, nebyly